Pěkně. Kolejný punkt. Dámy a pánové, já vás vítám Pět, eh, A nyní zde máme prohlášení místo předsedkyně komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku na téma situace v bývalé Jugoslávské republice Makedonii. Ne, ne, místo předsedkyně komise Vysoké představitelky nyní dostává slovo pan komisař. Okay. On behalf Jménem vysoké představitelky eh, má slovo pan Stylianides. Prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Děkuji vám za tuto příležitost předložit prohlášení jménem místo předsedkyně komise paní Mogheriniové o situaci v bývalé Jugoslavské republice Makedonie. Všichni zvíte, eh, jaké tragické eh, Eh, události proběhly v Komanovo blízko eh, Srbska a Kosova. My jsme vyjádřili eh, soustrast rodinám a přátelům všech těch, kdo byli zabiti či zraněni. A chápeme, že tyto události byly především motivovány zločineckými úmysly a nikoli jinými. Komise vítá to, že všechny strany tady eh, odsoudily tyto aktivity, ať už patřily k jakékoliv etnické skupině. A také sehrály úlohu eh, při pomoci nalézt řešení. A teď dovolte, abych eh, hovořil o té politické krize, krizi, eh, od které nás nesmí eh, odvrátit tyto ne, ne, ne, nedávné tragické události, kdy vlastně dochází k stanovení politické odpovědnosti za situaci, která se tam rozvíjí. Opozice toto nyní zveřejňuje. Minulý týden dva ministři podali demisi, eh, kteří se zabývali bezpečností. To je konkrétní krok směrem eh, k složení účtů z politické odpovědnosti. A tento vývoj umožní obnovit důvěru ve státní instituce. V tomto rámci jsme také sledovali eh, obě vlny demonstrací, které proběhly eh, v neděli a v pondělí. Je důležité, že, že, že lidé mohou svobodně vyjádřit své názory, a to u obou příležitostí. To proběhlo v míru milovně. A také došlo k náležitým postojům eh, ze všech stran, což je velice důležité. Od začátku politické krize Evropská unie apelovala na obnovení normálního politického dialogu mezi hlavní vládním a hlavní opoziční stranou. Eh, tři vaši kolegové odpověděli na návrh Johannese Hanse, aby bylo možné zprostředkovat eh, dialog mezi oběma stranami. A jak si to jistě uvědomujete, vážení členové a členky parlamentu, pan Howitt, Kukan a další společně eh, s komisařem Hmetem eh, tady eh, ve Štrasburku včera a brzy ráno dnes jednali s premiérem bývalé Jugoslavské republiky eh, Makedonie, eh, panem Kurevským a také s hlavním představitelem opozice, Zajevem. Eh, to bylo velice důležité setkání a je jasné, že obě strany berou velmi vážně toto zprostředkování proběhly důkladné rozhovory o těch sporných otázkách a bude zapotřebí, aby ještě dialog dále pokračoval. Komise potvrzuje závazek eh, obou stran, že chtějí pokračovat eh, ve směrování, eh, směřování k Evropské unii v zájmu země. Zájem země je pro ně na prvním místě. A také obě strany i nadále se zavazují pokračovat ve stejném duchu. V tomto smyslu eh, jsou tedy připraveni jednat pod eh, záštitou tohoto zprostředkovacího procesu. Hlavní představitelé eh, se dále setkali 13. a 18. května ve Skopje, a my jsme se dohodli, že opět 26. května se opět sejdeme ve snaze najít další e, cestu vpřed, protože občané této země si zaslouží lepší e, situaci než e, politické problémy, které nereagují na tužby obyvatel. Apelujeme na eh, vůči představitele této země, aby brali vážně svou odpovědnost a aby kladli zájmy státu nad zájmy svých vlastních politických stran. Evropská unie je také eh, považována za eh, náležitý orgán, který může vyšetřovat všechna obvinění o různých problémech, které byly zveřejněny a to velmi nezávisle a transparentně. Komise také vyslala tým právních odborníků, aby se podívali na některé systémové aspekty, vůči kterým eh, komise již dříve vyjádřila své obavy a které eh, tady také eh, jsou ve hře. Systematické systémové aspekty musí být v této zemi řešeny tak, jak si to zaslouží. A na závěr, náš, náš kolektivní přístup k této krizi je dobrým příkladem toho, jak různé evropské instituce a různé evropské útvary mohou společně postupovat, používat různé nástroje a přitom Eh, vystat zcela jasný evropský signál. Kromě toho také velmi úzce spolupracujeme s mezinárodními partnery přímo na místě, aby bylo možné situaci zlepšit. Děkuji vám za pozornost. Evcharisto. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní mohou vystoupit zástupci politických skupin za EPP. Má slovo pan ministr Edvard Kukan na dvě minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval komisaři a poblahopřál mu k výbornému projevu analýze, která opravdu byla velice konkrétní v dané věci. Děkuji vám. Rád bych vyjádřil na úvod naději, že diskuse zde a není eh, odrazí naší podporu Makedonii, jejím lidem a jejich eh, evropským ambicím. Věřím, že země se nachází v bodě zvratu a v této složité situaci musíme být jasní a odhodlaně vysílat signál podpory. Makedonie se potýká s komplikovanou politickou krizí, navíc jsou zde velké bezpečnostní výzvy, které by otřásaly každým politickým systémem v Evropě. Po událostech z Kumanova z minulého týdne víme, jak závažnou se situace může stát. Hlubokou hluboké politické krizi v dané zemi se také musíme věnovat více. Eh, je zde onen skandál s odposlechy, který musí řešit příslušné orgány. Navíc politikové musí řešit otázku politické zodpovědnosti. A v této situaci musí dojít k reflexi, k projevu politické zodpovědnosti a musí zde být více politického dialogu. To se týká všech stran politického spektra a všech etnik země, která čelí tak závažným výzvám, proto je důležité, aby její demokratické mechanismy fungovaly. To se zvláště týká parlamentu, který je tou hlavní eh, platformou pro dialog a politickou kontrolu. Je důležité, aby všichni politici se chovali zodpovědně a otevřeně. Mám zde na mysli politiky v Makedonii, ale také politiky zde v Evropském parlamentu. Dámy a pánové, prosím, uvědomujme si, že procesy evropské integrace jsou jedním z mála nástrojů, které mohou pomoci v překodání této krize. Musíme e, přivést Makedonii zpátky na správnou cestu. Děkuji. Děkuji vám, pane poslanče. Přijmete modrou kartu? Pana Glezose? Pane si prosím. Děkuji. Já bych chtěl položit kolegovi otázku. Poté jsem, a krivoš, chronologie. Chci se zeptat, zaznáte celou chronologii a zaznáte data toho, jak všechno probíhalo. Já to nevím, tak mě to vysvětlete. Hovit, two and a half minute. Take a floor, please. A no, nyní pan Hovit na dvě a půl minuty. Pane předsedo, my se scházíme po posledních zprostředkovacích eh, rozhovorech. Samozřejmě jsou to rozhovory důvěrného charakteru a jménem naší frakce jsem se zúčastnil toto zasedání. Projednávala se tam důležitá témata, eh, šlo o prosazování evropské perspektivy a pokračování tohoto postupu. Několik poznámek, eh, několik k těm rozhovorům, ale k zemi jako takové. Existuje zde určitý bojkot parlamentu, nicméně je třeba učinit opatření tak, aby tyto instituce řádně fungovaly. Za druhé, Moje frakce nikdy nepodporovala aktivně bojkot parlamentu nebo neumožnila eh, publikování eh, nahrávek a pan eh, Kukan by se měl chovat stejně a neměl by obvinovat opozici nebo naši frakci. Za třetí, nikdo netvrdí, že to nahrávky skutečně vznikly a proto by se mělo udělat to, co doporučili velvyslanci a sice zodpovědnost těch, kdo se dopustili chyb. Potřebujeme reformy v oblasti justice, občanské společnosti a dalších. To jsou již součásti zprávy o pokroku a proto musíme také dokázat eh, doložit, že se situace změnila. Když je ovšem vůdce opozice ve vězení, tak to není jenom proto, že je z naší politické eh, rodiny, ale je to proto, že je politikem. Já jsem v Kumanovu byl a e, viděl jsem ty domy, které tam byly vypáleny a zbořeny. Ten boj tam trval 13 hodin, lidé zažili trauma, byly tam desítky mrtvých a my doufáme, že se tato událost nebude nikdy více opakovat. Ale rodiny se domnívají, že tato událost souvisí s chybějící politickou stabilitou a chybějící důvěry. To je velký problém a že říkám, když nebudou zájmy přístupové eh, rozhovory, jak bude chybět perspektiva a to, co se stalo v Kumanově v této zemi, možná není v přímé zodpovědnosti Evropy, ale kdyby se politické strany dané země ujaly své zodpovědnosti tak, jak to děláme my, můžou to tež očekávat od Evropy, že se také ujme své zodpovědnosti. Děkuji. A nyní pan Zambaský za EKR na jednu minutu. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Vážení kolegové, na prvním místě bych chtěl říci, že pocituji velký soucit s rodinami, velmi soucitím s rodinami těch policijních příslušníků a zároveň chci říci, že tento stát má právo na územní celistvost, ale nyní se nachází v jedné z nejhorších politických krizí a vláda ve Skopě nám dluží odpovědi na obvinění z korupce a ta na ty záznamy, které momentálně eh, jaksi jsou k dispozici veřejnosti. A proto bychom měli eh, veřejnosti eh, nabídnout vysvětlení. Dále plně podporuji přijetí do Evropské unie a do NATO, ale Toto je možné pouze, když Makedonie překoná nenávist, překoná zneužívání dějin, uzná základní práva. Asi 90 tisíc bulharských obrev občanů žije v Makedonii a i toto by mělo být založeno na základě dobrého soucetství. My jsme poslouchali velice pečlivě, co jste říkal, pane Zambaky, ale nevím, jestli skutečně věříte tomu, že firm by se měl stát členem EU kvůli stabilitě na Balkáně, že by se měl stát členem na to, že by to byl tedy dobrý nápad pro vás, pro Bulharsko, Řecko a další sousední země. Možná byste měli pomáhat eh, Makedonii na její cestě jako přátelé. Víte, proč to tak říkám.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 Vážení kolegové, pokud jsem pochopil vaši otázku, tak já jsem toho eh, názoru, že vlastně bychom všichni občané by mělo být zajištěno tedy, aby vlastně každý stát si mohl hájit svou teritoriální integritu. Samozřejmě za dodržení evropských kritérií a také za dodržení eh, ustanovení eh, dohod o par- par- sousedství. Děkuji. Děkuji za ALDE, pan Weigl. Prosím, máte slovo vážený pane předsedo vážený pane komisaři já jsem také vám chtěl poděkovat eh, za, váš vynikající příspěvek a za velmi jasný úvod do této rozpravy. nedávno tento parlament podpořil velkou většinou makedonii jakožto zemi kterou bychom chtěli přivítat mezi členy evropské unie a zdůraznili jsme že tato země už splňuje většinu podmínek pro to aby mohla být zahájena na vyjednávání o její kandidatoře. To, že se to ještě nepotvrdilo, tak vlastně je způsobeno tím absurdním konfliktem, které, který souvisí s názvem této země. Ta dnešní rozprava bohužel eh, ne, se netýká pouze toho přání eh, vyjádřit pozitivní stanovisko k Makedonii jakožto kandidátské zemi, ale také se týká těch tragických událostí z Kumanova, což je takové, eh, takový upozornění na etnický problém a teritoriální problém, který neustále existuje v této země, jeho výcho, je zemi jeho východní Evropy. A je potřeba brát v úvahy také hrozby islamistického šovinismu eh, v rámci geostrategických projektů Ruska. Situace v Makedonii Makedonii vyžaduje větší pochopení ze strany Evropské unie. Je potřeba také dosáhnout kompromisu, eh, co se týká názvu této země a konečně zahájit jednání s Makedonií. Je potřeba podpořit Makedonii na její cestě směrem ke kandidatuře do NATO. A co se týká jejich vztahů s Řeckem, eh, sousední zemí, tak tato země, která vlastně se těší naší veškeré podpoře, by měla zapomenout a nechat stranou své příliš úzkoprsé zájmy vzhledem k této sousední zemi. Navíc první Albánec eh, hrozil, že zablokují eh, pokusy Makedonie o vstup do NATO. Domnívám se, že makedonští politikové, kteří nesou odpovědnost za tuto interní politickou krizi, musí eh, převzít odpovědnost eh, za euroatlantickou budoucnost této země. Eh, s komisařem pro rozšíření, komisařem Hánem jsme již akceptovali Přijmete modrou kartu od pana Gorgiose Aptiuse? Ano, jistě, s potěšením. Pane Epideus, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice pozorně vyslechl váš příspěvek a e, v této chvíli vy říkáte, že bitva Řecka o ten problém e, názvu, že to je bezpředmětné, tak jsem si říkal, kdyby se toto dělo ve vaší zemi, kdyby Skopje vyjádřila územní nároky vůči vaší zemi, kdyby eh, se toto dotýkalo vaší země, řekl byste s to lehkostí to samé, co jste právě řekl o mojí zemi? Prosím, máte slovo. Já bych vám chtěl říci následující. Já eh, mám pocit, že v současné době máme mnohem důležitější otázky v současném světě, které musíme řešit. Myslím si tedy, že tento problém vypadá poněkud jako umělý konflikt a já říkám, přestaňte už s tím. Přestaňte už s tím, nedává to smysl. Děkuji. GUE NGL Group, uh, Deputy Sofia a slovo má paní poslankyně Sofia Sako Rafa Zague. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Před měsícem, když jsme projednávali zprávu o pokroku eh, FIROM, tak jsme hovořili o negativní situaci v této zemi a zaznělo tady, že eh, nedochází k náležitému pokroku. To, co se stalo v Kumanově nyní, podle mne potvrzuje v tom nejhorším slova smyslu, co jsme se obávali. V naší sousední zemi dochází k pošlapávání lidských práv a nejsou tam dodržovány žádné z principy žádného sousedství, soužití a e, je to opravdu velice neblahé. Já myslím, že mm, to, co my děláme v Evropské unii, všechny ty kroky jenom prodlužují tuto krizovou situaci a zhoršují toto situaci. Pokračování takovéto politiky, milí kolegové, bude narušovat principy Evropské unie jako takové. To bychom měli mít na paměti a bude to zabraňovat jakémukoliv pokroku země, která se nazývá FIROM. Děkuji. Za skupinu zelených má slovo pan poslanec Tamás Mešerič. Dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, my ve skupině zelených zcela souhlasíme s našimi kolegy, kteří říkají, že situace v Makedonii je závažná a hrozí ještě další zhoršení. Zatímco krize je sice regionální povahy a je to krize interní makedonské politiky, tak musím říci, že není nijak překvapující, že země, která deset let čeká na zahájení vstup přístupových jednání, ztrácí politickou rovnováhu. Makedonie se stala jakýmsi princem z Velzu v oblasti mm, přístupu, to znamená, už čeká také dlouhá a dlouhá léta, až se na ní dojde řada. My vítáme sice všechny ty programy, úsporné balíčky, ale myslíme si, že nyní je tady vhodná příležitost pro novou řeckou vládu, aby se odpoutala od minulosti a revidovala svou politiku vůči Makedonii. Chtěl bych tedy Eh, apelovat naše kolegy, aby přivedli makedonské vedoucí představitele k vyjednávacímu stolu, ale myslíme si, že příslip, pouhý příslip pokračování těchto rozhovorů nestačí. Makedonská vláda by měla okamžitě zahájit eh, plně transparentní vyšetření toho, co se stalo v Kumanovu a eh, celkově té krize jako takové. Pokud mají pocit, že to nezvládnou, tak by měli odstoupit a měli by tu práci přenechat někomu jinému. Myslíme si, že v makedonské politice je potřeba toho ještě hodně vytvořit, ale mělo by se s tím začít hned. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji vám. Akceptujete modrou kartu od paní Sakorafa? Prosím. Děkuji, děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo. Já eh, bych vám chtěla připomenout jednu věc, kolegové. Mm, jedna z věcí, kterou řekli velvyslanci po setkání s panem Gurevským, tak řekli, že vyjádřili obavy panu premiérovi v tom smyslu, že vláda nijak nepokročila, pokud jde o obvinění z neužití pravomocí. Čili otázka je, jakým způsobem je vláda eh, angažována v oblasti evropských hodnot a hodnot Atlantické unie. Ale jakým způsobem se tedy připravuje na případný vstup? Chtěla bych ještě jednou říci, že Řecko podporuje evropskou perspektivu pro eh, republiku Fajrom. Ovšem za předpokladu, že tato země bude dodržovat správné hodnoty, čili neměli bychom přestat s tady s tímto nesmyslem, že budeme jednat se zeměmi, které porušují základní práva a nemají žádný zájem o to, aby dodržovali základní hodnoty? Chtěl bych zdůraznit, když máte modrou kartu, máte na to 30 vteřin. 30 vteřin maximálně. Prosím, pane kolego, máte příležitost odpovědět. Děkuji za toto upozornění. Ano, my s tímto plně souhlasíme, ale musím říci, že neprobíhají v tuto chvíli žádná vyjednávání o přístupu Makedonie a právě proto z toho důvodu, a právě z toho důvodu, že to blokuje Řecko. Děkuji a nyní za mm, EFD pan Button. Uh, Commissioner Stylides has usefully described the Pan komisar Stelianides užitečně popsal situaci v bývalé Jugoslávské republice v Makronii. popsal vraždění zabíjení na severu, je to důsledek vleklé politické krize a e, samozřejmě ten problém je možná ještě závažnější. Říká nám, že EU tam posílá právní experty, aby pomohli řešit systémové problémy. Komise věří tomu, že Firom může být rychle vrácen na cestu té kandidatury do EU. 11. března tento parlament hlasoval pro zprávu eh, Republiky Firom o pokroku při přístupových jednáních jako u mnoha jiných zemí předtím nezáleží na tom, jak moc je ta země skorumpovaná, ale pro EU je důležité, že to je prostě další země do toho velkého impéria. Takže hodně štěstí vašim právním expertům, kteří to mají řešit. Uh, thank you. Děkuji vám. A nyní pan Zariano Poulos. Děkuji vám. Nebezpečný vývoj v republice firm není žádným překvapením. Je to důsledek neustálého vměšování USA, NATO a EU v tomto regionu. Státní expanzionismus a snaha o rozšíření kosovského protektorátu, etnické a náboženské spory, změny hranic a Eh, rychlé střídání buržoazních vlád. To všechno vyvolalo eh, nechuť eh, obyvatelstvo, obyvatelstva. Navíc je tady problém s přerozdělováním bohatství, eh, často to zůstává pod kontrolou velkých podniků. Je to jenom v jejich zájmu, protože konkurují ruským a americkým monopolům, aby eh, pokračovalo toto vněšování EU. Lidé v této zemi a na Balkáně žili za socialismu. V míru za kapitalismu je čeká jenom vykořišťování a barbarství. A to je důsledek mnoha intervencí, které podnikaly EU eh, e a další. Děkuji vám. Uh, eh, Mr. A nyní uh, pan premiér Petrle, prosím dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedající. Vážený pane komisaři, dámy a pánové, nejprve bych chtěl poděkovat panu komisaři Stylianidesovi za velice jasná slova na adresu bývalé Jugoslavské republiky Makedonie která je kandidátským státem a čelí mm, vnitropolitické krizi a zahájení jednání je zablokováno. Po tragickém incidentu v Kumanovu je velice důležité, aby se stabilizovala situace v této zemi a v širším regionu. V tomto smyslu vítám zahájení politického dialogu mezi vládou a opozicí, a to včetně strany makedonských Albánců, tak aby se zajistilo řádné fungování makedonského parlamentu a aby se e, řádně vedla politická diskuse. Jsem vděčný komisaři Hánovi a kolegům Kukanovi a Hauitovi a Vajglovi za jejich úsilí v této věci e, také doufám v politickou kulturu při jednání. Je třeba eh, jednání koordinovat, aby po dlouhé době bylo možné zajistit také řádné fungování smíšené parlamentní komise. Jsem přesvědčen, že je to možné a že v zájmu politické stability a dobrého sousedství a důvěryhodnosti evropské perspektivy je třeba tedy dosáhnout hmatatelných pokroků v rámci procesu přistoupení. Je třeba učinit e, maximum pro to, aby zde nevzniklo nové ohnisko konfliktu. Také nesmíme podceňovat politické aspekty mezietnické a mezináboženské e, spory na západním Balkánu. Stabilita a bezpečnost e, Makedonie je velice důležitá i pro Evropu. Děkuji. Chvala. Děkuji. Přijmete modrou kartu od pana Zenadinose. Takže prosím, pan Syna Dinos. Děkuji vám, pane předsedající. Já jsem se chtěla zeptat kolegy, vy o těchto lidech hovoříte jako o Makedoncích. Já jsem se narodil v Kastorii, eh, což je část řecké Makedonie. A jak byste tedy nazval mě? Byste pan minister. Takže prosím, pane premiére, můžete odpovědět. Děkuji. Takže pokud jste se narodil v řecké Makedonii, tak eh, si dovedu těžko představit, jak, eh, jak byste se mohl jmenovat stejně jako někdo ze Skopje. Já eh, nevím, jaký je v tom problém. Myslím si, že každý může mít svou identitu bez ohledu na to, kde žije. Děkuji a nyní pan Fleckenstein na dvě minuty. Prezident, Vážený pane místo předsedo, kolegyně, kolegové, já bych také chtěl poděkovat našemu kolegovi Vajklovi, Kukanovi a Howardovi a také komisáři Hánovi za jejich snahy o zprostředkování. Je to těžký úkol a tento těžký úkol zní vlastně dohodnout nový začátek, aniž by vlastně jsme celou zemi dostali do chaosu nebo abychom nevzbudili nějakou vlnu násilí. Na vík- o víkendu jsem byl ve Skopě a viděl jsem, jak desetitisíce lidí tam demonstrovali za změnu, za to, aby žili ve, více demok- ve větší demokracii, ve větší svobodě justice, svobodě médií, aby mohli vlastně více bojovat proti zločinu a korupci. Ale to, co důležitější tam bylo, že tam byla celá řada nevládních organizací, že jsou tam lidé s z nejrůznějšího etnického původu a kteří žijí v míru. Byly to, byla to mírová, klidná demonstrace. Chovali se, v podstatě i policie se chovala relativně rozumně. Tady tyto snahy vlastně nepřivedou zemi do Evropské unie, ale musíme tady tyto mírové snahy podpořit. Samozřejmě máme, soucítíme s rodinami a přáteli obětí, které byly usmrceny v Komanově, ale jsem si zcela jistý, že se nejedná o etnický konflikt, ale o zločin, o kriminalitu. A to musíme takto vnímat tak abychom o tom nehovořili jako o etnickém konfliktu. Já samozřejmě přeju hodně úspěchu a hodně štěstí našim, spotře- našim zprostředkovatelům. Na to samozřejmě potřeba oboustrané úsilí. Žádný, žádná hlava vlády v Evropské unii, možná až na jednoho, žádný premiér by nepřežil, kdyby vlastně uh, se takto eh, vlastně masově eh, bojovalo proti jeho eh, vládě to, co se vlastně děje v posledních dnech v této zemi. Děkuji. Děkuji. Za EKR pan Nikolaj Barekov na minutu. Děkuji. Като представител на република... Jakožto zástupce Bulharské republiky jsem zneklidněný těmi pokusy o o tím, že vlastně tato země se stává rukojmí určitých politických zájmů. I ruský ministr zahraničí Lavrov vlastně dnes prohlásil, že sousední země by si chtěli rozdělit mezi sebe Makedonii. To je prostě absurdní. Uh, etnická konfrontace, etnické střety v podstatě pouze vedou k negativním důsledkům pro eh, celý ten region. Jediná eh, možná cesta je vlastně evropská cesta, která bude zaručovat práva menšin. Práva me- bulharské menšiny však nejsou respektována. Na- rozdíl od ostatních minor. Samozřejmě soucítíme se všemi mrtvými, se všemi oběťmi, ale jsou tam stovky tisíc bulharských občanů, bulharské národnosti, kteří jsou ohroženi v této zemi, k zemi, o které se říká, že je na cestě k přistoupení k Evropské unii. Jak to můžeme akceptovat, když vlastně práva jsou porušována? Eh, A ptám se, zda přijmete modrou kartu od pana Epidiose. Yes, yes. Ano, jistě. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε που αποδέχεστε την ερώτησή μου. Děkuji, děkuji za to, že přijmete moji otázku. Vy jste řekl uh, následující. Hovořil jste o tom, že jsou tady určité politické zájmy, které drží republiku Fajrom jako rukojmí. Mohl byste vysvětlit lépe, koho máte na mysli? Eh, úřady, orgány této země neplní kodaňská kritéria a nijak se ani neubírají k tomu. Můžete tedy to vysvětlit? Děkuji vám za vaši otázku. Já v podstatě jsem eh, myslel na jednání Makedonie s Evropskou unii. Jsem bulharský občan, jsem evropský poslanec, ale tři čtvrtiny členů mé rodiny se narodily v Makedonii. Ať už je to na straně bulharské nebo na druhé straně. Ta země by měla být, měla mít zachovanou integritu a já prohlašují, že Makedonie musí chránit práva všech menšin, včetně bulharské menšiny. Další řečník Jozo Rádoš za LDR na minu, eh, LD na minutu. Předsedniče, kolegice kolege. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, je potřeba si uvědomit, že po tragických událostech v Kumanovu nedošlo k žádným etnickým konfliktům. Je eh, potřeba připomenout, že ty bouřlivé protesty nevedly ale k žádným střetům, k následným střetům, což ukazuje, že Makedonie je vyzrála společnost, která zvládne se z té krize dostat. Ano, pochopitelně vinu nesou eh, příslušné orgány, ale vypadá to, že evropské vyhlídky Makedonie jsou ještě více vzdálené, než snad byly před deseti lety. A proto bych na vás chtěl apelovat, abyste umožnili Makedonii eh, nasměrovat se k evropské budoucnosti. A děkuji kolegům, panu Kukanovi a dalším, kteří v tomto pomáhají. Lunáček, eine Slovo má paní místopředsedkyně Lunáček. Jedna minuta. Děkuji, pane místo předsedo. Vážený pane. Uh-huh. Eh, děkuji, pane předsedo. Všichni jsme byli šokováni tím násilím, které se stalo v Kumanovu před nedávnou dobou. Je to velice citlivá situace, je to jako kdybyste oživovali nějaký přířak z minulosti a je potřeba to prošetřit, včetně těch obvinění, že to možná bylo inscenováno vládou Gruevského Čisna dokonce ruským vlivem. Jestliže gruzínská vláda nezvládne toto prošetření udělat sama, tak eh, by měla odstoupit. A chtěla bych říct si dvě zcela zřejmé věci. Jednak, podle mých informací, tento útok v Uchmanovu nebyl žádný islamistický útok, byly to eh, teroristické útoky a není to žádný etnický konflikt. To se jasně ukázalo minulou neděli, kdy Albánci i slovanští Makedonci společně v poklidu demonstrovali ve Skopě, nesli společné vlajky, takže to je důležitý signál, který musíme zaznamenat. A konečně další věc. Chtěla bych apelovat na Evropskou lidovou stranu, aby přestala obhajovat politiky ze své vlastní skupiny, kteří se odklonili od právního státu a evropských hodnot. Děkuji. Přejmete modrou kartu od pana Karského? Pan Karský, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Chtěl se Děkuji. Pan, já bych se chtěl obrátit na paní Lunáček. Vy, vy, vy jste ze země, která e, má, je, se nachází v určité specifické pozici, ne, nepříliš blízko, ale zase nepříliš daleko od Balkánu. Co si tedy myslíte o názvu toho státu? Já se domnívám, že je obtížné žít ve státě, je obtížné eh, doufat ve stabilní, klidný život v zemi, je již jméno je kontroverzní, je, již obyvatelé vlastně nevědí, jak se jejich vlastní země jméno, jaký máte názor na tuto věc. Thank you, Mr. Karsky. Děkuji, pane Karsky, za váš dotaz. Mám příležitost pohovořit i o tom, co jsem nezvládla během té své první vyčleněné minuty. Takže já velice silně podporuji všechny ty, v této sněmovně, kteří vyzývají řeckou vládu a musím říct, já osobně chápu, chápu vaši situaci, kdy se snažíte zvládnout sociální problémy, zvládnout úsporné balíčky a podobně. E, to chápu, ale myslím si, že vaše vláda by zároveň, Syrosová vláda, měla využít tuto příležitost a konečně dosáhnout nějaké schody, pokud je o název této země a pomoci jim nastartovat přístupová jednání. Děkuji a slovo má pan poslanec eh, Ignacio Corao. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Takže na jedné straně Zajev, na druhé straně Gurevsky. Oni se tady sešli včera a snažili se nastavit mediaci, obtížnou mediaci mezi těmito dvěma stranami, které jsou ve velmi složité situaci. Mezitím vidíme v Makedonii, že probíhají demonstrace, lidé jsou v ulicích a to klima je tam stále více napjaté. Podle mě to je výsledek toho, že už více než deset let tady čekáme se zahájením toho přístupového procesu do EU kdy tito lidé prostě místo, aby směřovali k právnímu státu, činí kroky zpátky. Čili paní, eh, kolegové, já myslím, že my jako Evropská unie musíme přijmout naši odpovědnost za to, že jsme jim nechali ztrácet tolik času. A zejména některé konkrétní státy tady nesou tu odpovědnost. Eh, a já podporuji to, co řekla paní Koninkine Lunáček, když se obrátila na řeckou vládu. Děkuji. Tante grazie. Děkuji vám. A slovo má pan poslanec Sinadinos. Prosím. Děkuji vám, pane předsedající. V prosinci 2012 Evropská rada přijala jednomyslné rozhodnutí, že firm mali se vydat na evropskou cestu, musí respektovat zásady sousedství, zavést reformy a také vyřešit problematiku jména pod záštitou OSN. Myslíte si, že Řecko by se mělo vzdát dvou tisíc let historie a e, nechat podkopat tuto, tuto tradici situací ve firom? Myslí si snad lidé, že to jméno e, je jediné, co e, vlastně zajistí Makedonii místo v EU. Firom Eh, má velké problémy i interní. Měli bychom si uvědomit, že firm řeší spory s Řeckem, s Bulharskem, z historických důvodů a také s Albánií. A myslím, že bychom měli tohle všechno mít na paměti. Myslím si, že je obtížné pro Řecko přijmout aby se pokračovalo v tom, že lidé neustále říkají, že, že ti řekové vlastně stojí těm uh, božákům z Firomu v cestě. Myslím, že všechno má své limity. Nyní přijímáte modrou kartu od pana Astevičuse. Přijímáte ji, prosím, pan Astrevičus. President, uh... Pane předsedo, pane kolego, děkuji, že jste přijel mou modrou kartu. Ano, skutečně toto by neměla být filozofická diskuse, jaké jméno, jaký region, jestli se lidé narodili ve Firomu nebo v řecké Makedonii. Mimochodem některé země uznaly Makedonii pod jménem Makedonie. Ty spory se objevily až později, ale moje otázka je následující. Tady se hodně jedná o regionální spolupráci, o závazky a možná by se měly změnit některé praktické věci vzhledem k bilaterálním a multilaterálním vztahům. Já se ptám, jaké jsou praktické kroky, eh, z řecké strany, tak abyste zapojili Makedonie, Makedonii do regionální spolupráce a přiměli ji, aby přijala reformy, které jsou pro tuto zemi tak potřebné. Děkuji. Pan Espirotis. Takže já si nevěřím, že tato země, Firom, by měla vyjadřovat nějaké územní nepřátelské nároky vůči jiným zemem, jako je Bulharsko, Albánie a Řecko, mimo jiné. Děkuji vám. A nyní pan poslanec Kristian Preda, prosím. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedající. Před dvěma měsíci jsme tady diskutovali o Makedonii a já jsem tehdy říkal, že i když se jedná o zprávu o pokroku této země, tak je problematické použít ten název. Spíše se jedná o stagnaci než o pokrok. A teď už si musíme klást otázku, zda se nejedná o něco horšího vzhledem k té velké politické krizi, která v zemi pokračuje. A tím hlavním problémem v Makedonii je právě nepřítomnost, neexistence kultury kompromisu a skutečného dialogu. Já vítám, tak jako ostatní kolegové, že vznikla trojka Evropského parlamentu, která se snaží tu situaci odblokovat, kolegové Kukan, Weigl a Halit, ale říkám si, jaká je tedy strategie eh, těch socialistů, kteří zároveň jsou na ulici a spochybňují eh, eh, vládu. Tento postoj je jen těžko pochopitelný. Je zároveň jednání a zároveň tedy vyjádření na ulici. Paní Lunáček má eh, evidentně tady zájem o vztahy EPP a právního státu, ale já bych byl rád, aby se stejně tak zajímala i o Eh, socialistické premiéry v Evropě, protože třeba v Rumunsku eh, jsou takovéto vlády, které mají ve svém jádru i odsouzené ministry. Myslím, že byste měla, měli být spravedliví a nepoužívat ulici k eh, rozkladu institucí. To není otázka EPP, je to závažná politická krize a na rozdíl od toho, co říkají socialisté, liberálové a zelení, tady je i etnická, etnický aspekt té politické krize a to je nebezpečné. Tady nestačí říkat, sociali, eh, jak říkají socialisté, liberálové a zelení, že se nejedná o etnikum, ale vy sami dobře víte, že v tom této oblasti může dojít kdykoliv eh, ve výbuchu. Děkuji vám. Přijímáte modrou kartu od paní Luňáček. Takže paní Luňáček, prosím. Děkuji vám. Pane Predo, my jakožto zelení eh, kritizujeme klidně EPP, sociální demokraty a někdy i naše vlastní vlády. Toho se nebojte, s tím problém nemáme. Já jsem měla na mysli to, že to, co jsme zaznamenali, a já nechci mluvit o té včerejší rozpravě s panem Orbánem, ale eh, viděli jsme, že někteří z vašich, eh, z členů vaší politické rodiny jste stále na straně pana eh, Grujevského, přestože v posledních letech se chová velice autoritářsky. A to je věc, se kterou bychom neměli obhajovat. Please. Děkuji, tak prosím, pane Predo. Tak já se pokusím odpovědět, ale mm, já nechci vlastně přeměňovat tuto debatu, která se týká velmi závažné eh, politické krize v zemi, která je pro nás velice důležitá. Nechci, aby se z toho stala debata o EPP. Já si myslím, že dobrý způsob pro odblokování je najít si určitého obětního beránka, protože jste politicky slabší a chtěli byste vlastně vy v zelení si obsadit tuto politickou agendu. Děkuji. Děkuji. No, eh, akceptujete ještě jednu eh, modrou kartu od pana Dambaského. Děkuji, pane předsedo. Vážený, vážený kolego, necha, ne, nechápete, že zde se nejedná o konflikt mezi EPP zelenými nebo naší evropskou stranou, jedná se o územní celistvost země na Balkánu. Ti, kdo žijí na Balkáně, tak vědí velice dobře, o co se jedná. Jedná se o mezietnický konflikt, který je velice nebezpečný. Jedná se o porušování lidských práv a o korupci, takže problém nemá vůbec nic dočinění tady s tím, zda jsme vpravo nebo vlevo, ale jedná se o územní celistvost. Děkuji. Pane Predom, máte, můžete odpovědět. Já zcela souhlasím, musíme se soustředit na Makedonii, ale na druhé straně nesmíme zapomínat na to, že také můžeme ublížit tím, že vlastně na Balkáně v jednotlivých zemích budeme podporovat různá řešení, která vlastně budou určitá té ideologické improvizace. A bohužel známe z nedávné minulosti mnoho takovýchto případů. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Fontulis. se Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že zde dochází k určitému zneužití modré karty. Paní Lunáček nepoložila žádnou otázku, ona v podstatě měla jen určité politické vyjádření a to je všechno a nebylo to odůvodnění pro modrou kartu. Děkuji. Nyní poslanec Sergej Stančev na jednu a půl minuty, prosím. Micro, please. Mikrofon, prosím. Uh, honorable chair. Perfectly. Mr. Commissioner, dear colleagues. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, milí kolegové. Byly doby, kdy Makedonie patřila eh, k čelním uchazečům na vstup do EU na západním Balkáně. Dnes ale čelí hluboké politické krizi. A měli bychom si uvědomit, že to není jenom nějaká okamžitá situace. Týká se to velice zásadních otázek eh, souvisejících s tou evropskou myšlenkou. Měli bychom si položit otázku, jak jsme se sem dostali a jak, nebo proč EU podcenila dění v Makedonské republice poměrně na dlouhou dobu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 Jakým způsobem jsme se dostali tady do této situace, kdy tato země pošlapává média, vykonává tlaky na státní zastupitelství? To jsou velice zásadní problémy. Já jsem se v neděli zúčastnil manifestace občanské společnosti ve Skopě. Nebyl jsem, nebyl jsem tam proto, aby dělal nějaké přednášky nebo něco kázal. Byl jsem tam proto, abych si vyslechl, co se tam děje. Uh, hovořil jsem s lidmi z různých etnických skupin, z různých politických skupin, eh, osoby z neziskové neziskovek, mass media, kdy tito všichni se tam sešli proto, aby obhajovali demokratické hodnoty. Jeden z nich, zástupce studentského hnutí, kteří tam vystoupil, eh, řekl, že se tam nejedná o nějakou boj o moc, ale o to, jak bude jejich stát fungovat. A to je to, co bychom měli mít na paměti. Neměli bychom na to zapomínat, když hovoříme o Makedonii. Ta krize tam je zásadní a i Evropská unie má příslušnou odpovědnost. Deputy. Děkuji. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Mm-hmm. Líder, lídr liber, bulharské liberální strany napsal na začátku roku dopis, který poslal všem eh, vedou, řídícím představitelům eh, Bulharska, kde bylo uvedeno, že Evropská unie by měla otevřít své, země pro, tvé eh, dveře pro občany všech států Balkánu. Měli bychom tedy vést proaktivní politiku ze strany Evropské unie, politiku, která obsahuje obhajobu územní celistvosti a míru v balkánských zemích. Musíme vyřešit vyřešit politickou krizi v Makedonii, protože Makedonie musí eh, nastoupit cestu směrem k evropským hodnotám. Můžeme eh, uvést dobrý příklad eh, v této oblasti. Bulharsko vel, mír, smírově přešlo od totalitního režimu k demokracii. A myslím si, že v oblasti demokracie a lidských práv Bulharsko a Makedonie se sejdou, se zblíží. Děkuji. Uno minuto, prego. Slovo má pan poslanec Gianluca Bonano, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl pozdravit přítomné publikum. Všichni ti, kdo tady jste, podívejte se, kolik je kolik je tady poslanců a kolik tohle stojí? 250 milionů euro ročně. Tak jenom, abyste viděli, jak vypadá Evropa. Pokud jde o Firom, a říkejme Firom, neříkejme Makedonie, nikdo z vás nehovořil o velmi takovém specifickém zájmu, který tam mají USA, a to sice e, průchod plynovodu. A přitom jsou to právě Spojené státy, které podporují tam ty různé problémy proto, aby se tam ten plynovod nevybudoval a, a také tam jsou důležité ruské vlivy, protože firm se tedy obrací jiným směrem. Nesmíte si představit, že prostě USA funguje jako nějaký hodný subjekt všude, eh, když prostě oni podporují i třeba různé rebely. Eh, takže zamyslete se nad tím, co zatím opravdu stojí. Děkuji. Now, uh, Mr. Děkuji a slovo má pan kvestor Andrej Kovačev, minuta a půl. Předsedátel. I'm sorry. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, omlouvám se, říká pan předseda. To byla chyba. Pane Bonano, přijmete modrou kartu, pana Bunačiče? Jakovčič? Please, take a blow. Tak prosím, máte slovo. Što jste prihvatili moju plavou kartu. Děkuji, děkuji pane Bonano, že přijímáte moji modrou kartu. Nemůžu tady sedět, aniž bych eh, reagoval. Já jsem tady přišel v 9 hodin ráno a seděl jsem tady, když tady váš eh, vedoucí představitel hovořil o migraci a podívejte se, ta aula je prakticky prázdná, je to velmi důležité téma proč tady není. A on, když dokončil svůj projev, tak odešel. Takže všechno mi to tady přijde poněkud hypokritické. To nebylo pytanie. E, bardzo proszę. E, next blue card, do you accept? Děkuji, ale vidím další modrou kartu. Přijmete modrou kartu pana Polčáka? Má, prosím. Ano, pane Polčáku, máte slovo. Thank you, Mr. President. Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji kolegovi za to, že přijal moji modrou kartu. Moje otázka je velmi jednoduchá. Ptám se, vy tady jste na naší plenárce pořád, pane kolego? But, please. Bene. Lei dovrebbe tak vy byste se nejprve měl seznámit s tím, co dělám. Já pracuji i jako starosta v Itálii a byl jsem zvolen 20 let po sobě. 20 let už tam pracuji. A podívejte se na ta procenta, které mě zvolili. To mluví za vše, to mluví za to eh, o tom, co já dělám. Eh, já jsem určitě jeden z prvních z 50 poslanců s nejvyšší účastí tady ve Štrasburku a v Bruselu. Takže tak to se na mě neobracujte. A já vám prostě říkám, říkám, eh, co se děje. A někdy rád používám i třeba nepříjemná slova, nepříjemné výrazy, ale prostě myslím si, že někdy je to potřeba. A e, potom jsou tady také kolegové, které tady sedí, třeba se tady smějou, dělají tady vtipy a vůbec jim nezáleží na evropských občanech, takže já se rád na ně obrátím. Děkuji. Uh, this time I... Děkuji a teď už jsem si opravdu jistý, že má slovo pan kvestor Kovačev. Děkuji vám, pane předsedající. Politická elita Makedonie by za každou cenu měla krizi vyřešit a měla by se vzdát všech konfrontací a všech konfliktů, a to jak na vnitřní úrovni, tak na mezinárodní úrovni. Nicméně je politování hodné, že premiér Gruevsky vzdálil zemi z té evropské cesty, přestože my jsme je k té evropské cestě povzbuzovali. Žádná snaha o zlepšení demokracie, o rovnost zacházení se všemi občany bez ohledu na jejich etnický původ. Dochází spíše k opaku. Vztahy se sousedními zeměmi se zhoršují a zastaralé totalitární praktiky přetrvávají například překrucování historických skutečností a různé agresivní postoje. Je v zájmu EU, aby Makedonie byla stabilní demokratickou stranou s nezávislými sdělovacími prostředky a aby byly, e, byla zajištěna e, základní práva. Nicméně Ty pozice Makedonie jsou trochu bizarní. Ministr Lavrov hovořil o rozdělení Makedonie mezi sousední země. Makedonští občané mají právo na transparentní a demokratickou vládu a neměli by se stávat rukojmími přežití politického vůdce, který se snaží udržet u moci. Děkuji. Pane Kovačeve, eh, přijmete modrou kartu od pana Sanyho? Pan Sány. Köszönöm szépen, hogy elfogadta eh, a kérdést, bár sok mindenben... Děkuji vám. Já souhlasím eh, s vámi v některých eh, otázkách, ale mám tady jeden vážný problém a položím otázku. Domníváte se, že je normální, aby se veškerá odpovědnost kladla na vlastně ramena Makedonie, přestože naše instituce často se chovají tak, že Makedonii destabilizujeme a naznačujeme Makedonii, že se nemůže Evropě přiblížit. Já si myslím, že ta zodpovědnost neleží jenom na Makedonii. Všichni víme, že Balkán byl vždy problematickým regionem a já vás tedy ještě jednou se ptám, myslíte si skutečně, že za všechno opravdu zodpovídá sama Makedonie? Kovačev, tak... Pane Kovačev, prosím. Děkuji vám za eh, tuto otázku, vážený pane kolego. Ta odpovědnost eh, je dvojí. A je třeba přejmout solidaritu a podanou ruku. Od doby, kdy je Makedonie nezávislou zemí, což už je zhruba 25 let, tak se jí nepodařilo vytvořit dobré vztahy se svými sousedy a Makedonie není schopná prokázat, že skutečně eh, má zájem na tak, takovýchto dobrých vztazích. Makedonie se snaží o určitou identitu, která přitom nemá historické kořeny, nemá historické podklady a je jasné, že pak kvůli tomu vznikají konflikty. Manipulování z minulostí je nedobré pro budoucnost a musíme to tedy nějak řešit. Děkuji vám. A nyní pan Pikula na jednu minutu, prosím. Gospodine povjereniče, Makedonija je zemljopisno mala zemlja, ali opterećena ozbiljno. Děkuji, vážený pane komisaři. Makedonie je malá země ze zeměpisného pohledu, ale je to součástí velice bouřlivého regionu. Když se díváme na Makedonii, tak se na ní díváme skrze prisma té problematiky, kdy se řeší název ve sporu s Řeckem, ale jsou tam ještě další důležité aspekty. Terorismus, eh, sledování občanů, korupce, neschopnost rozlišovat mezi stranickými zájmy a zájmy občanské společnosti. Toto je nemožné vyřešit bez politického dialogu a tam politický dialog neprobíhá. Toto je reálný obraz této země která se přihlásila do EU ještě dříve než Chorvatsko, ale je zcela neschopna dosáhnout toho cíle. Měli bychom se na tu situaci pečlivě podívat, co nejrychleji nalézt politické řešení a EU by měla poskytnout veškerou podporu. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní Anna Záborská. Dvě minuty. Děkuji pěkně, pane. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Makedonie čeká už deset let na přístupová jednání. Za eskalaci napětí po loňských může, vinu nese tedy i Evropská unie, přestože eh, volební představitele a pozorovatele neschledali nějaké závažné nedostatky, tak zcela nepochopitelná vyjádření ze strany komise a některých členských států se staly vítanou záminkou pro druhou největší stranu k tomu, aby spochybnila výsledky voleb a nepřevzala mandát. Například holandská velvyslankyně označila za velký problém, cituji, nedostatečné rozlišování mezi stranickými a státními aktivitami v průběhu volební kampaně. Podle takovéhoto kritéria můžeme tedy spochybnit všechny výsledky voleb v polovině členských států. Jsem přítelkyně Makedonie, navštívila jsem ji naposledy před několika týdny. Makedonie i přes hlubokou eh, vnitřní krizi ještě stále demokratický stát, který patří do Evropské unie. Proto apeluji na komisi, aby urychleně zahájila jednání o vstupu Makedonie s otevřeným koncem. Zároveň se obracím na politiky a občany Řecka s prozbou o to, aby vlastně eh, vyšli vstříc eh, ohledně názvu Mladé republiky, protože stabilita na Balkánu je v zájmu nás všech. Děkuji. Děkuji vám. Uh, deputy Andrej Plenkovič, one minute, take over please. Jiná minutu, pan Plenkovič. Děkuji, vážený pane předsedo. Vážený pane komisaři, děkuji mnohokrát za vaši prezentaci. Já bych chtěl vyjádřit svoji podporu na uh, makedonské cestě směrem k Evropě. My jsme sousední země, abych tak řekl. Já jsem z Chorvatské republiky. A součástí naší eh, cesty směrem k Evropě jsme šli paralelně spolu s Makedonií a je mi velice líto, že Makedonie, která podepsala přístupovou dohodu již v roce 2000, tak o 15 let později se stále ještě k EU nepřipojila. To podle mě přispělo k těm smutným událostem, které jsme před pár týdny zaznamenali. Myslím si, že eh, bychom, by makedonská opozice neměla bojkotovat parlament, měla by se do parlamentu znovu vrátit. Eh, makedonská vláda by měla přijmout odpovědnost za vše špatné, co se stalo. A my eh, všichni v tomto stále a také pan komisař bychom se měli snažit této zemi pomoci, abychom zabránili dalším podobným útokům, který se stal v Kumanovu a měli bychom zajistit, že albánské politické strany se nedostanou do neblahé spirály určitých nežádoucích reakcí, které ohrozí budoucnost Makedonie. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan poslanec Milan Zver. Država Stát, který už deset let zaznal, do, zaznamenal dobrý rozvoj a nyní čelí této krizi. krizi. Jsou dva důvody. Jednak tedy politické důvody. Po porážce socialistů nyní tedy je vláda obvinována z z určitých odposlechů a z dalších aktivit. Můžeme konstatovat, že jsme již zažili něco podobného i v Bulharsku, ve Slovinsku a dokonce také ve na Slovensku. A tyto teroristické útoky by mohly vést dokonce k mezietnickému konfliktu. V posledních letech v Makedonii dokázali vyřešit tyto problémy na základě e, začlenění všech a současně také požadovali možnost, aby mohli přistoupit co nejrychleji k Evropské unii. Kdyby to bylo možné, tak situace by pravděpodobně byla daleko stabilnější a obávám se, že se Makedonie stane obětí eh, odlišných zájmů a to je velmi špatné. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Spiraky, minuta a půl. Paní Spiraky. Děkuji, děkuji mnohokrát. Skutečnost, že v bývalé Jugoslavské republice Makedonii došlo k této události, jasně ukazuje, že tam existuje velký deficit ve fungování místní demokracie. Firum nerespektuje příslušné dohody a nedodržuje práva albánské menšiny, ale jde to dokonce ještě dále. Opozice od voleb se nezapojila do parlamentu a stejně tak neproběhlo žádné nezávislé vyšetření od poslechu telefonu. Premiér um, ehm, Gruevsky, um, mm, slyšeli jsme, že celá řada lidí uh, doprovází pana premiéra, že se hovoří o cizích zájmech, které jsou v této zemi. A s tím souvisí ten veliký problém. Jednak odposlechy, ale jednak je tady ano, tato problematika plynovodu, ale oni tam nedrží nejenom práva mm, Albánců, ale ani Romů, zároveň tam dochází k narušování svobody tisku. Myslím tedy, že bychom měli velice pozorně přistupovat ke kandidátským zemím. Měli bychom uvolnit napětí, které tam je. Ale zároveň je potřeba si uvědomit, že jediná překážka pro zahájení přístupových jednání k EU jsou ty spory s Řeckem. Tak eh, ptám se, chceme skutečně eh, otevřít dveře zemi, která takto pošlapává základní práva? Děkuji. A Madame Mariana Petir. Děkuji, paní Mariana Petir. Minuta a půl, prosím. Gospodine predsjedniče, prije svega izražavam najdublju... Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěla vyjádřit upřímnou soustrast všem rodinám eh, makedonských policistů, kteří byli brutálně zavražděni během toho útoku v Kumanovu a doufám, že ti, kdo jsou za tímto barbarským činem, budou nalezeni a uh, Eh, potrestáni a že budou učiněna veškerá bezpečnostní opatření, která tomuto zabrání do budoucna. Pokud by Makedonie byla, eh, měla, bylo jí dovoleno vstoupit do NATO, tak by se nic takového nestalo. Já s velkou lítostí konstatuji, že tato situace nepřivedla makedonskou opozici zpět do parlamentu, což je ta správná půda, kde by se měly tyto spory řešit ve prospěch makedonských občanů. Ale kdo stojí za těmito událostmi? Kdo by se měl eh, z toho obvinit? Skutečným vyníkem je EU. Konkrétně je to Rada, která bez ohledu na několik usnesení Evropského parlamentu zas a znovu hází Makedonii překážky směrem na její cestě k zahájení přístupových jednání. Pokud by Makedonie bývala byla zahájila už jednání o přístupu z EU, tak bychom neviděli tady tuto situaci, neviděli bychom takové volební výsledky a nestalo by se to, co se stalo. Chtěla bych říct ještě jednou, Makedonie splnila veškeré potřebné podmínky a musí být nad tím, že dojde k zahájení přístupových jednání. Bilaterální problémy, pokud jde o název této země, by se měla pochopitelně vyřešit. Například tady je Chorvatsko, Slovinsko, které ukázalo, že je možné takto úspěšně se realizovat v tomto regionu. Děkuji a nyní tady máme postup Catch the Eye, přihlášení se zvednutím ruky. Slovo má pan Gorgios Krycos, prosím. Děkuji, pane předsedo. Je, jsou zde určité důležité podmínky proto, aby vlastně Evropská unie mohla dále rozvíjet spolupráci s republikou Firom a aby vlastně mohla tedy otevřít dveře pro demo, demokratickou integraci. Jde o demokrati, eh, modernizaci demokratických systémů. To je vlastně takový eh, památník z minulosti. Potom boj proti kriminalitě. Za třetí respektování albánských menšin aby nedocházelo k občanské válce. Za čtvrté musí být vyřešena otázka názvu, se, musí být dosažen skutečný uspokojivý kompromis, jak pro Skopje, tak pro Atény. Já jsem řekl, a proto by si možná myslíte, že jsem pouze pro tento čtvrtý bod, ale není tomu tak. Já apeluji na Skopje, aby vlastně zahájili svou cestu, aby vyřešili tyto tři první podmínky tedy nejprve. Děkuji. Madame Ruža Tomašič. Paní Ruža Tomašič. Hvala lijepa. Aktualno stanje u Makedoniji vrlo Děkuji. Stávající situace v Makedonii je skutečně alarmující. Vláda je nestabilní, etnické e, problémy narůstají, není tam právní stát. Jinými slovy řečeno, není možné zajistit ekonomickou prosperitu a rostoucí nespokojenost mezi lidmi se přelila do ulic. Spolu s tím tady máme spoždění euroatlantické integrace, takže je zřejmé, že v Makedonii je málo důvodu pro optimismus. Pokud se tato beznaděj eh, v zemi rozšíří, tak to bude velmi náročné. Měli bychom tomu zabránit. Vypadá to, že bezpečnostní složky v Makedonii eh, činí určité nešťastné kroky a tím se z toho stává opravdu výbušné prostředí. Je tedy na nás, abychom se podívali, co můžeme udělat. Zda bychom měli čekat na to, až se tam ten oheň skutečně rozhoří. Děkuji, pan Kjučuk, prosím. I'm sorry. I'm... Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Problém Makedonie není pouze makedonský problém, je to vlastně problém Balkánu a je to také problém Evropské unie. Makedonie byla v izolaci a to po několik let a to je právě jeden z důvodů, který vedl k současné krizi je potřeba nejprve vyřešit všechny ty dvoustrané problémy. To je nutno si říci, jinak přístup k Evropské unii nebude možný. A k tomuto tématu bych chtěl říci, pane předsedo, že na Balkánu jsou problémy, které mohou být vyřešeny nikoli před přístupem země do Evropské unie, ale v průběhu nebo poté, co země již bude členem Evropské unie. To je velice důležité pro občanské společnosti nových demokracií, jako je Makedonie nesmíme nechávat tyto země v neutralitě, nesmíme se stavět k ním neutrálně v určitém postavení mezi východem a západem. Musíme také působit preventivně proti radikalizaci těchto nových společností. Proto my, jakožto liberálové, zorganizujeme schůzy na začátku září, abychom diskutovali o nové strategii pro země z tohoto regionu. Děkuji pan Kostas Chrysagonos. Děkuji, pane předsedo. Mnoho kolegů se vyjádřilo k otázce názvu a také k těm sporům s Řeckem. A já vlastně chci k tomu říci toto. Řecká vláda, vlastně, nebo řecké vlády po, celé, eh, po celá léta byla, byly ochotné ke kompromisům, ale ten problém pochází z druhé strany. Vlastně vychází z toho, co právě říkal pan Preda. A to, že vlastně ten politický systém ve Skopě a řečeno gruevského vláda vůbec není připravena ke kompromisům. Takže vláda se vlastně snaží dezorientovat občany a chce vlastně, e, zabývají se otázkami, jako je jako jsou teritoriální požadavky, kterými zatěžují občany a tak dále a tím pádem se vlastně snaží eh, určitým způsobem eh, skrývat ten eh, stávající hlavní problém. Samozřejmě je to autoritativní postoj té vlády, ale jak říkám, ten problém je na druhé straně a nikoliv na straně Řecka. Děkuji. From Mr. Přijímáte modrou kartu od pana Mariase, prosím. Prodre, δεν ζήτησα μπλε Promiňte, pane předsedající, já jsem nechtěl položit otázku modrou kartou. Já jsem chtěl mít poznámku k jednacímu řádu. Bylo tady velké množství modrých karet. Čekáme tady na Catch the Eye. Já jsem byl jeden z prvních, kdo se přihlásil do postupu Catch the Eye. A navrhuji, aby řečníci vlastně vlastně takto nedostávali ještě i modrou kartu, protože potom hovoří dvakrát a ty, co už použijí modrou kartu, tak by potom nemluvili v Catch the Eye, jinak se nedostaneme vůbec ke slovu. Děkuji vám za tuto do, důležitou radu. A teď pan Igor Soltáš, prosím. Děkuji vám. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážení kolegové, Makedonie je ve velice složité situaci a ještě před několika měsíci jsme hovořili o Makedonii a její cestě směrem k euroatlantické integraci. A dnes víme, že mír je velice eh, nejistým pojmem. K čemu vlastně v Makedonii došlo, to pořádně nevíme, to ukáže teprve čas. Čas také ukáže úlohu externích eh, vlivů na geostrategické postavení Makedonie například. Ale je pravda, že Makedonie se stala eh, takovým sudem s, se střelným prachem. A proto ta naše snaha je důležitá a já chci poděkovat panu Weiglovi a jeho týmu za jejich úsilí a doufám, že budou úspěšní na této cestě. Děkuji. Děkuji, pane Šoltesi. Přijímáte modrou kartu od pana Paeta? Ano. Mr. Minister Paet. Pan ministr Paet peaaegu kümme aastat tagasi oli makedoonia üks äh, äh, Zhruba před deseti lety byla Makedonie západobalkánskou zemí, která se přibližovala k EU a NATO. Ale äh, setkala se s chladným přijetím a ta přístupová jednání nebyla zahájena. Je pochopitelné, že prostě eh, té zemi došel dech, protože EU s ní nechce mluvit. Všechny tyto negativní reakce, které Makedonie dostala, myslíte si, že měly vliv na to, jak se země vyvíjela? Děkuji. Prosím, pane Šoltesi. Děkuji vám za tuto otázku. Myslím, že ta otázka je oprávněná. Už eh, v této rozpravě zazněly určité odpovědi. Je pravda, že problematika vztahu mezi Makedonií a EU je velice dlouhá. Také je třeba zdůraznit, že Makedonie je součástí regionu, kde stabilita a mír jsou velice křehkými pojmy. Každopádně některé činnosti je třeba provést včas aby se bránilo takový, zabránilo takovým problémům, které jsme tady zaznamenali. Chtěl bych vás nyní informovat, že jsem vám tady umožnil vystoupit v rámci postupu Catch the Eye, ale budu tady teď vyvolávat jenom ty, kteří uh, už eh, ještě nevystoupili, anebo kteří nevystoupili s modrou kartou. A nyní dostane slovo pan komisař Stylianides. Please. Prosím, pane poslanče. Micro. I haven't spoken. Já jsem ještě nemluvil, já jsem přišel na rozpravu a musím říci, že je velice frustrující pro mě, eh, jako pro řeckého kolegu, že někteří tady dostali modrou kartu, dvě modré karty, pak mluvili ještě v Catch the Eye. Eh, to se dříve říkalo, že se to nemůže. Myslím, že to, to narušilo velice rozpravu a pokud to takhle bude pokračovat, tak nikdo sem nebude chtít Eh, chodit. Já jsem sem přišel v dobré víře, chtěl jsem si vyslechnout rozpravu, přihlásil jsem se do Catch the Eye a podle těch podmínek, které jste právě říkal, bych měl být vyvolán a vyvolán jsem nebyl. Tak co to znamená? Děkuji vám, pane pošle. Eh, jak byš... Děkuji vám, pane poslanče. Pane poslanče, Viděli jste, že jsem dal eh, slovo eh, zástupci každé politické frakce. Pokud eh, vám tento postup nevyhovuje, tak mě to mrzí. A mrzí mě to o to více, že jsem takto byl terčem kritiky. Příště se snad polepšíme. Takže pan komisař. E, panie pośle, myśmy zamknęli już. E, a my już jsme uzavřeli e, debatu. Já už jsem dal nyní slovo panu komisaři, takže prosím, pane komisaři. Micro, please. Γιατί δεν μου επιτρέπετε να με επιτρέψετε προηγούμενα στον άλλο, γιατί δεν επιτρέπετε σε μένα. Je to, <laughs> já, je, takže mi nebude dovoleno vzít si slovo, je to prostě otázka postupu. A zatím jste umožňoval, takže prosím, udělte mi také slovo. Já žádám o to, abych byl také respektován jsem, je mi 93 let a vlastně už v podstatě jsem žádám slovo od už dlouhou dobu. Panu popředňo. Já, takže já už jsem vlastně popsal ten postup, který používám. Už jsme bohužel eh, dosáhli velkého spoždění, nemohu dát slovo všem, omlouvám se za to, není to moje chyba. My jsme vlastně naplánovali určitá pravidla, která jsou zde stanovena, určité postupy takže vy mi nechcete dát slovo a tak mě prosím vysvětlete, proč tedy mi eh, porušujete jednací řád, proč porušujete řád a neudělíte mi slovo. E, określone i ja muszę... Takže existuje zde určitý stanovený postup, který musím dodržovat a prosím vás, abyste respektoval eh, jednací řád Evropského parlamentu, který určitě všichni znáte. Ale já vám říkám, že pravidlo je takové, že vy jste porušil jednací řád a já bych vám to chtěl vysvětlit a vy jste mi prostě neudělil to právo se vyjádřit. Ne, neumožnil jste mi to. Děkuji, vážený pane předsedo. Naše politická iniciativa jak komise, tak Evropského parlamentu, jak tady zaznělo, probíhá. A je důležité zajistit konstruktivní přístup všech stran tak, aby tato iniciativa splnila svůj úkol to je pro mne důležité. Paní místopředsedkyně Federica Mogherini a komisař Hahn budou i nadále eh, se úzce podílet na dalším vývoji, budeme vás informovat o dalším vývoji a myslím si, že máme příležitost vás informovat o jakémkoliv dalším vývoji k této důležité věci. Byla to velice kontroverzní rozprava, zároveň velice bohatá rozprava, dle mého názoru, a myslím, že všichni tady vyjádřili přání, aby bylo dosaženo velmi konkrétního výsledku této iniciativy pana komisaře i kolegů Evropského parlamentu. Já vám děkuji za pozornost. Eh, Evcharisto, eh, chtěl tylko připomnět. Děkuji. Já bych chtěl pouze připomenout článek 162 našeho jednacího řádu, bod 12 konkrétně tohoto článku. A v tom bodě 12 se říká toto. Poslanci, kteří se nemohli, se nevyjádřili v příslušné rozpravě, mohou maximálně jednou měsíčně předložit eh, písemnou zprávu nebo písemnou otázku, která vlastně nemůže však překročit 200 slov, čímž doplní svou účast na Vatě. Já využívám tento písemný způsob. Ještě jednou se omlouvám všem těm, kteří nemohli se vyjádřit v rámci této rozpravy. Tímto uzavírám eh, rozpravu k tomuto bodu programu a nyní dávám slovo kolegovi, který mě vystřídá. Děkuji.